zasedání bude k dispozici na začátku příštího plenárního zasedání. Eh, Pakliže nebudou žádné výhrady, budou eh, tato, odhláš, eh, tato odhlasovaná sdělení sdělena předsednictví. Žádné výhrady nejsou, takže přeji všem šťastný.